hovořil pravdivě o těch nevyčíslitelných dopadech Brexitu na různé oblasti. A já eh, tak budu činit i nadále a eh, všechny ty důvody, které vedly k Brexitu, byly dva základní mezi jinými. Za prvé, možnost se odlišovat eh, o těch pravidel, které máme v daňové, sociální nebo eh, environmentální oblasti, nebo o těch věcí, které eh, máme na vnitřním trhu. A druhá, druhý důvod, a to tady bylo připomenuto velmi jasně, je to zrušení svobody pohybu pro občany, což je v jádru samotného evropského projektu. To tedy eh, jsou ty důvody, kterým teď čelíme a bude to mít eh, velmi závažné důsledky pro budoucnost. A bylo to řečeno několika eh, z vás promítne se to do těch jednání o budoucím vztahu. Bude to mít konkrétní dopady po té, co skončí přechodné období 31. prosince tohoto roku. Bude to mít dopady například hospodářskou oblast, uznávání profesních kvalifikací, ta možnost se usazovat, bude to mít dopad na bezpečnost a nikdo na obou stranách by neměl podceňovat, říkám na obou stranách, dámy pánové, dopady, které budou velmi přímé a které eh, vyplynou ze zrušení svobody pohybu, což je hlavní důsledek eh, Brexitu. Co se eh, týče těch jednání, která začnou v březnu, budeme tam samozřejmě hovořit o právech občanů, to byla vždy eh, naše i vaše priorita. A já vám chci za to poděkovat. Byla to také priorita všech členských států, ze kterých eh, pocházíte. A chci poděkovat také eh, Guy Ferostatovi a jeho kolegům za jeho velmi eh, jasné usnesení, o které budete zítra hlasovat, eh, které vyzývá k opatrnosti a k solidaritě ohledně všech občanů, kteří budou postiženi přímými dopady Brexitu. Myslím, že Giverhofstadt potom bude moci využít výsledek toho eh, hlasování eh, ve svém jednání, které povede v Londýně na konci tohoto týdne. Jak už říkala předsedkyně komise von der Leyen, občané mají potřebu jistoty ohledně své budoucnosti, jistoty pro své rodinné příslušníky, chtějí vědět, co to pro ně konkrétně bude znamenat v každodenním životě. A objektivně vzato si myslím, že ta dohoda o vystoupení Spojeného království, kterou teď máte před sebou, tuto jistotu nabízí pro britské občany, kteří jsou usazeni z jednom z 27 členských států a ta práva, která eh, nabydou před koncem tohoto roku a stejně tak budou moci nadále žít svůj život tak, jako dosud v té zemi, kterou si zvolili pro svůj pobyt. A stejně tak to bude platit i pro půl milionu evropských občanů, kteří se usadili ve Spojeném království a kteří přispívají k mm, ekonomicky. To všechno eh, bude platit i nadále, budou moci dále eh, pracovat, studovat, pobírat sociální dávky a nebo přijímat své rodinné příslušníky po dobu svého života tak to je uvedeno v té dohodě. Je to eh, eh, dohoda, která má právní závaznost, eh, nebo bude mít právní závaznost v okamžiku, kdy bude oběma stranami ratifikována. My budeme dbát na to, aby ta dohoda byla prováděna správně a nepřijmeme žádná diskriminační opatření. Mým hlavním úkolem je pod vedením eh, eh, komise, komise a ostatní komisařů dbát na to, aby došlo ke správnému provedení této dohody po její ratifikaci a pokud si to budete přát, tak eh, vám mohu tady podávat zprávu o tom, jakým způsobem je ta dohoda prováděna v praxi. Budeme nadále bránit zájmy našich občanů a já bych chtěl poděkovat za také práci 27 Eh, ambasád členských států v Londýně, které radí eh, eh, svým občanům, takže budeme i nadále bránit práva našich občanů a uděláme všechno, co je v našich silách, abychom zajistili plnou implementaci této dohody o vystoupení Spojeného království. A Evropská komise udělá všechno proto, aby zajistila, že práva více než 2 milionů britských občanů, kteří žijí ve členských státech, EU budou zaručena. A každý z nich musí být správně informován a musí získat podporu. A velmi my budeme také sledovat, jestli stejně tak to dělá britská vláda pro 3,5 e, milionu evropských občanů, kteří pobývají ve Spojeném království. Časná implementace systému registrace k pobytu pro občany Evropské unie už vedla k v celé řadě konkrétních obav, na které upozorní organizace, které ty občany zastupují, ale také mnozí z vás tady dnes citovali ty osobní příklady, například příklad Emanuely, o které mluvila Caroline Border, eh, mimo jiné. A komise bude velmi pozorně sledovat eh, jakékoliv problémy, které se vyskytnou eh, v tom procesu udělování statusu usazených osob pro evropské občany. Eh, sledovat všechny ty požadavky, eh, budeme sledovat i dodržování lhůt, které se na to vztahují. Už teď jsme v pravdaném kontaktu s našimi britskými partnery a už jsme s nimi měli celou řadu velmi konstruktivních jednání, například s ministrem Barklem, který má této věci na starosti. A já i nadále budu trvat eh, na tom, že musí existovat nezávislý monitorovací orgán, o kterém mluvil pan Moraes. To orgán, který musí rychle a spravedlivě zasáhnout v případě, že eh, přijde stížnost eh, evropských občan nebo jejich rodin. Dámy a pánové, na závěr mi ještě dovolte několik slov o tom širším kontextu této dohody, která již byla schválena dolní sněmovnou a brzy bude předložena ke schválení i vám 29. ledna. Kromě práv občanů je tady celá řada dalších témat, u kterých musíme eh, Eh, tomu věnovat velkou pozornost a zejména tím mám na mysli protokol o Irsku a Severním Irsku, který eh, garantuje integritu vnitřního trhu, ale eh, tak chce chránit irskou ekonomiku a zabránit návratu pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem. V dohodě se předpokládají dohody zboží vstupující do Irska a Severního Irska a já si těším na konstruktivní spolupráce s britskými úřady, abychom zajistili, že všechna ustanovení, která jsou v této dohodě, jsou dodržena a budou fungovat dobře. Děkuji vám za vaši pozornost. Thank you. Děkuji, pane Barnier, a nyní předávám slovo státní tajemnici Brně, která vystoupí jménem Rady. Vážení poslanci, dámy a pánové, možná přivítáme, že se brzy přesuneme k dalšímu, snad pozitivnějšímu kroku v procesu Brexitu, ale přesto musíme zůstat opatrní, pokud jde o dodržování práv občanů, ať už během přechodného období a nebo eh, v následných fázích vztahů mezi Británií a EU. Budeme zejména pečlivě sledovat, jak se část 1 a 2 implementuje ve Spojeném království a také v Evropské 27. Jde o to, aby rozhodnutí, které učiní evropští e, občané, e, pokud jde o jejich osobní život a život rodin, byla zajištěna. Ještě jednou vám děkuji za pozornost. Děkuji. Dostali jsme jeden návrh usnesení ke schválení v rámci této rozpravy. Rozprava je tímto ukončena a o usnesení budeme hlasovat zítra. Přeji vám hezké odpoledne.